El señor presidente. Bueno, amigas y amigos. Milí přátelé, pane komisaři, pane místopředsedo, zahájíme zasedání a první bod na pořadu jednání je zpráva paní Geringer de Odenberg Jejímž tématem je zlepšení tvorby právních předpisů. A okamžitě dáme slovo paní Geringer de Odenberg, zpravodajce. Víte, že máte 6 minut, které jsou rozděleny tak, že nejdříve máte 4 minuty na úvod a 2 minuty na závěr. Ale pokud chcete využít všech 6 minut hned na úvod, můžete to udělat tak. Pokud eh, využijete jen čtyř minut, tak budete mít potom dvě minuty, abyste mohla reagovat eh, na připomínky kolegů. Máte slovo, paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. V souladu se zásadou subsidiarity děláme právo tam, kde je to nutné. Musí být jasné, musí být průhledné a musí být srozumitelné. V praxi